dice, come, come dice. So, good uh, afternoon everybody. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tímto zahajujeme 544 zasedání, plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Co se týká kvóra, Gabriel Bischoff rezignovala, protože byla zvolena členkou parlamentu. Jinými slovy, rezignovala a naše zasedání opustila. 6. června pak došlo k novému jmenování. E, nikdo z těch kolegů tady zatím ale není. Je to pan e, Radev Racvet z Bulharska. E, nahradil Bojdara Daneva, který bohužel zemřel. Ten byl členem skupiny Eko a 10. Pak tady je pan Fernando Mauricio de Maraolo z Portugalska. Prosím, postavte se, ať vás vidíme. Vítejte. On nahradí Mario Soareše a bude členem NAT a REX. A potom e, Sofia Reichsekr z Rakouska, skupina 2. Je tu, je tu. Takže i vy vítejte. Eh, paní kolegyně eh, nahrazuje Wolfganga Greifa a bude členem sekcí ECO, SOC a CCMI. Takže tolik k kvóru. Musíme schválit návrh pořadu jednání plenárního zasedání. Nevidím žádné otázky ani připomínky, takže to považujeme za schválené. Teď schválíme zápis z posledního plenárního zasedání, které se konalo 15. a 16. května 2019. Má někdo připomínky nebo námitky? Nevidím nikoho. Takže zápis je schválen. A teď projev předsedy. Já jsem si připravil, protože máme spoustu času projev, zhruba tak na hodinu. No, nebojte, nebojte. Naštěstí pro vás, my to zatrhla ta velká nepovolená manifestace v centru města, takže eh, byli jsme, stáli jsme víc než hodinu v koloně takže to nebude. Vážení kolegové, toto plenární zasedání přichází ve velice důležité chvíli pro Evropu. Před několika týdny proběhly evropské volby a zrovna zítra proběhne jedno z běžných zasedání rady, ale to běžné zasedání je velice důležité, hraje důležitou roli, hlavně proto, že tam se má odsouhlasit strategický plán na příštích pět let a má se tam také rozhodnout o tom, jaká bude ta hlavní role evropských institucí, jaká bude politická vyváženost mezi eh, jednotlivými silami zde v příštích měsících a bude se diskutovat o předsedovi Evropské komise. Jak jste eh, mnozí z vás již zmínili ve svých tweetech, na blozích a v různých jiných eh, fórech, jsme velice rádi, že účast v evropských volbách byla velice vysoká, rozhodně nejvyšší za posledních 20 let. To byl obrovský úspěch a myslím si, že na to můžeme být patřičně hrdí i my, protože my jako EHSV jsme k tomu také přispěli, k tomuto volebnímu výsledku. A to, co jsme viděli ve všech evropských státech, bylo to, že organizace občanské společnosti ve všech segmentech společnosti hrály velice důležitou, ba až jedinečnou roli tentokrát, tím, jak motivovali občany, aby šli volit a aby brali vážně budoucnost Evropy a příslušnou debatu. Ten obávaný triumf populistických hnutí ve finále nenastal, i když v některých zemích populisté posílili, ale taková ta lavina, eh, z které měli lidé strach, se v tom definitivním výsledku, když se podíváte vlastně i na složení tohoto parlamentu, který se tady z definitivní 2. července, tak to nenastalo. Eh, místo toho nám dali voliči pět let na to, abychom stavěli Evropu zítřka. Nebo o pět let navíc jsme dostali. A tuto příležitost nesmíme promarnit, protože um, rozhodně víme, že neexistuje nic jako oběd zadarmo. Evropští občané tím, že se zúčastnili evropských voleb, čekají jistě konkrétní výsledky, konkrétní rozhodnutí z naší strany. A pokud k těmto nedojde, obávám se, že za dalších pět let ta lavina těch populistických nacionalistických hnutí už skutečně bude velice silná. Evropský parlament rovněž teď po těchto výsledcích může hrát prominentnější roli. Hlavně díky konsolidované eh, přítomnosti čtyř hlavních proevropských eh, stran EPP se 179 poslanci, SAD 153 poslanců, bývalá ALDE, nyní i Renew Europe, eh, před, zrovna před pár dny si změnili název, mají 106 poslanců a zelení EFA 75 europoslanců. Tyto dvě poslední frakce zaznamenaly výrazný, výrazný nárůst počtu europoslanců. Dohromady tyto čtyři strany představují více než dvě třetiny, více než dvoutřetinovou většinu v Evropském parlamentu. 513 poslanců. Nevíme, jak bude vypadat definitivní dohoda, která v parlamentu eh, se krystalizuje 2. července, ale bereme na vědomí, že alespoň minulý týden, pokud se nepletu, lídři čtyř hlavních politických sil spolu podepsali eh, prohlášení a zavázali se spolupracovat pro společný program v rámci tohoto legislativního období v parlamentu, což je skvělý signál a určitě důležitý krok vpřed. No a dnes dopoledne bývalá frakce ALDE, nyní tedy Renew Europe, byla poslední, která si zvonila svého lídra do tohoto mandátu, nejprve tedy EPP. Znovu zvolila, potvrdila Manfreda Webera, z svobodného státu Rakous, eh, Bavorsko z Německa. SAD zrovna včera zvolili Iráče Garcia Perez ze Španělska ta už byla europoslankyní. Dnes dopoledne Renew Europe zvolila Dačana Čološe z Rumunska, to je bývalý komisař, bývalý rumunský premiér. A chci zdůraznit, že on byl v té době, kdy byl rumunským premiérem, to byla jediná vláda, která jmenovala ve svém kabinetu ministra, který měl na starosti občanský dialog a participativní demokracii. Tak se jmenovalo to ministerstvo. A zelení EFA e, se rozhodli, že znovu potvrdí Filipa Lamberce z Belgie a Ska Kellerovou z Německa jako spolupředsedy své frakce. Plus Eileen Schmidt bude e, šéfovat té komponentě EFA. Takže ty hlavní frakce již mají své vedení. A tím pádem se plně účastní všech jednání a vyjednávání pracovních obědů, pracovních večeří, nočních jednání a příprav na příští dny. A chystají samozřejmě také první schůzi parlamentu, která zahájí, která začne 2.7. Zítra začne pak jednat rada, ta bude zasedat dva dny a bude stanovovat strategickou agendu pro příštích pět let. Na pořadu jednání mají také jednání o víceletém finančním rámci, eh, přičemž zdůrazňují, že je co nejdříve potřeba začít o novém rámci jednat. A budou hovořit také o evropském semestru. Ale hlavním úkolem této rady po eh, formální večeři dva dny po volbách bude dokončit politickou dohodu, co se týká hlavního postu v institucích pro tento mandát. Víme, že to rozhodně není nic jednoduchého. Vyjednávat se toho musí ještě hodně. A všichni víme, že stále existuje možnost, že by mohlo proběhnout ještě dodatečné zasedání rady, to znamená 30. Eh, června a 1. července, tedy den před eh, inaugurací nového parlamentu, aby se tato jednání uzavřela. To je také signál toho, jak složitá tato dohoda mezi všemi složkami eh, je. Jedná se tedy o dohodu eh, mezi vládami a stanovování určitých tendencí v radě. Doufáme, že dospějí k co nejrozumnější strategické volbě a zohlední přitom signály, které vyslal evropský elektorát v tom smyslu, že je potřeba eh, zvolit jasně v souladu s mandátem, jaký voliči parlamentu, jaký voliči tomuto volebnímu období dali. Jak mnozí víte, Mnoho návrhů té strategické agendy za poslední dny již cirkuluje. Sice jsou to důvěrné dokumenty, ale rozhodně není nic méně důvěrného než dokument, který je jako důvěrný označen. A já měl příležitost podívat se na jeden takovýto diskutovaný dokument a osobně si připadám trošičku zklamán, co se týká agendy udržitelnosti a agendy 2030. To zatím vlastně vůbec není potvrzeno jakožto nejdůležitější cesta, jaké se budeme ubírat v příštích letech. Byť některé delegace právě na tomto pracují a pracovat budou. Z toho, co jsem viděl v tom návrhu, tak změna klimatu a zelená spravedlivá sociální Evropa se zdůrazňuje. Zdůrazňuje se také ochrana občanů, základních práv a svobod, Zdůrazňuje se rozvoj silného hospodářství a prosazování zájmu EU na světovém poli. Většina z těchto témat jsou témata, kde může náš výbor hrát vůdčí roli, protože máme know-how, které si budujeme celá dlouhá léta, máme kapacity, máme konexe a máme reprezentativnost v té věci. A e, napjatě nyní tedy očekáváme výsledek co do jednání nad tímto dokumentem. Doufejme, že e, šéfové vlád ho odsouhlasí ještě zítra. Minulý týden proběhlo velice důležité zasedání v Římě. Pomáhal nám s tím Tiziano Prello, náš kolega z Říma. Hlavní téma našich diskusí byla agenda udržitelného rozvoje a implementace sociálního pilíře v Evropě. Přijali jsme ve v pátek na konci našeho zasedání velice ambiciozní závěry, kde žádáme, aby Agenda 2030 eh, přijatá na poli OSN v září 2015 a přijatá také Evropskou unii a ne, v neposlední řadě radou loni v Dubnu, aby právě tato agenda byla tou hlavní prioritou pro Evropskou unii v příštím desetiletí. budeme pokračovat v boji za tyto priority. Rozhodně nic nekončí, není to účelem samo o sobě, je to spíš další krok v naší práci v souladu s relevantními stanovisky přijatými naším výborem v posledním roce. A těsně eh, předtím, než ukončím svůj eh, příspěvek, měl jsem příležitost účastnit se European Development Days – Hlavní téma letošního roku je boj s nerovností tím, že posílíme agendu cílů udržitelného rozvoje a tím, že na jejím základě navrhneme nová strategická partnerství pro Ázii, Afriku a Latinskou Ameriku. A jak už jsem říkal, Evropa tuto agendu chce navrhnout jako samotný základ našeho partnerství s ostatními kontinenty a tím pádem musí být Evropa konzistentní v tom, že tuto agendu bude volit jako svou prioritní ve všech ostatních ohledech. Jak už jsem zdůraznil, jsme všichni přesvědčeni a tady se ten panel, kterého jsem se účastnil, shodl jednomyslně, že eh, občanská společnost, nestátní aktéři nebo různí stakeholdři, ať už se tomu říká jak chcete, všichni tito musí být v základu právě těchto nových partnerství, protože agenda udržitelného rozvoje eh, se světovým rozměrem může spočívat pouze na základě eh, vícestraného partnerství, kde všichni ty strany jsou skutečně partneři a budou postupovat stejně. Eh, děkuji vám mnohokrát eh, za pozornost, bylo to jen pár slov na úvod. A úplně na závěr bych s dovolením vyjádřil srdečné přivítání, srdečné poděkování Bernaru Batajeru. Eh, všichni ho znáte. Bohužel on musel zůstat eh, doma, je po vážné, byl, byl po vážné nemoci. Jsme velice rádi, že jste opět mezi námi a prosil bych potlesk. A nyní změním jazyk a hned budeme schvalovat stanoviska postupem bez rozpravy. Máme tam INT 871, stanovisko z vlastní iniciativy, Evropský právní rámec, podniky sociální ekonomiky. Spravodajem je pan Alain Koer. Hlasování zahájeno. Sei sicuro? Eh, hlasování u konce. 152 pro, jeden se zdržel, nikdo eh, nebyl proti. Takže blahopřejeme, přijato. Eh, A nyní máme nad 774. Mechanismus civilní ochrany Unie, změna Spravodajem je pan Panagiotis Gofax. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. 178 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Stanovisko je přijato. Bravo. Eh, no, a nyní budeme hovořit o ECO 486, investiční plán pro Evropu, hodnocení a další kroky. Spravodajem je Petr Zahradník a spoluspravodaj pan Javier Dos Orit. Hlasování zahájeno. Takže můžeme uzavřít hlasování. Tady je technická připomínka, pan Jacek, prosím. Omlouvám se, ale eh, můj předchozí hlas nebyl registrován, takže prosím, zaregistrujte to. Hlasoval jsem pro. Dobře, takže to tam přidáme. Já jsem si toho nevšiml. Já jsem si toho nevšiml, připojíme to. Hlasování je uzavřeno 187 pro, 8 se zdrželo, takže stanovisko je přijato a hlas pana eh, Jačeka bude přijato k tomu předchozímu stanovisku, takže blahopřejme. A nyní? Než předám eh, předsednictví Isabel Kaňo, mnohokrát děkuji, že to převezme, protože já mám jiné závazky dnes odpoledne. passer cet après-midi. So, uh, we have a possibility to... Eh, máme možnost eh, přesunout jedno stanovisko ze zítřka na dnešní odpoledne. Omlouvám se, bylo to právě teď verifikováno, dostali jsme tu informaci, zítřejší dopoledne bude velice plné a tak máme možnost to přesunout ze zítřejšího dopoledne na dnešek. Zpravodaj je na cestě. Takže pokud souhlasíte, navrhuji, aby jsme Raymond Hanks a Chris Masser 10 690, 16, 692, abychom to dali na pořád jednání. Je někdo proti? Nikoli. Tak vám mnohokrát děkuji. Je to tedy ten 692. A nyní předávám slovo Izabel. Dobré odpoledne všem. A nyní budeme postupovat podle pořadu jednání tohoto plenárního zasedání. Pokračujeme se stanoviskami, s postupem s rozpravou. Začneme ECO 479, je to průzkumné stanovisko, hospodářská konvergence a konkurenceschopnost v rámci makroregionu EU, Spravodajem je pan Dimitris Dimitriadis, takže můžeme začít. Tiene el ponente cinco minutos. Pan zpravodaj má pět minut. Thank you, Madam Chair. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Na plenárním zasedání opět hovoříme o otázce makroregionálních strategií. A opět eh, diskutujeme o různých problémech, kterými jsme byli svědky poslední desetiletí a problé- o problémech makroregionu. A proč je tento dokument eh, zvláštní? Eh, tento dokument začal jako stanovisko z vlastní iniciativy, poté díky rumunskému předsednictví se stal průzkumným stanoviskem, protože rumunské předsednictví považuje strategii makroregionů jako číslo jedna mezi jejich prioritami, především strategii Dunaje. A proto jsme se rozhodli změnit to na průzkumné stanovisko. A druhá důležitá věc u tohoto stanoviska je, že poprvé se zde velice pozorně díváme na klastry, což je jedno eh, z řešení celé řady problémů, kterých jsme svědky v makroregionálních strategiích. Měli jsme možnost eh, jako eh, studijní eh, skupina. Jsem eh, vděčný eh, předsedovi studijní skupiny i všem členům. Jsem vděčný, že jsme mohli jet do Rumunska. Měli jsme tam slyšení v Bukurešti, bylo tam hodně účastníků. Měli jsme také malé slyšení zde v Bruselu. Komise je zdrženlivá, pokud jde o tuto otázku. My jsme o tom hovořili už na celé řadě schůzek. Hovořili jsme s komisařkou Kretu. A bohužel není možné, aby mezi nás dnes přišla, protože má jiné závazky. A původně jsem chtěl, aby jsem eh, přišla a představila stanovisko se mnou, ale není v Bruselu. A tento dokument se soustředí na dvě otázky. Za prvé klastry a za druhé opět zdůrazňujeme ty problémy, které máme s byrokracií. A podle mé zkušenosti v tomto eh, výboru jsem měl eh, často možnost zdůraznit to, že existuje problém s konektivitou a s propojením. Nemáme propojení v makroregionech. Já jsem odborníkem především na jaderskou oblast a máme tam také problém s komunikací. Já jsem toto opakovaně zdůrazňoval e, zde e, v tomto výboru. E, například starosta ze Splitu, starosta z Tyrany a starosta z Bělehradu se setkají u stolu. Jsou tam někteří zástupci nevládních organizací z těchto zemí a jsou tam také zástupci Um, měst a obcí či občanské společnosti. A to je na jedné straně, a na druhé straně je tam soukromý sektor. E, snaží se e, hovořit e, o evropských projektech, snaží se nalézat řešení pro daný region, pro region Jaderského moře. Umíte si představit, eh, jak je těžké nalézt eh, sjednocení mezi těmito eh, lidmi. Existují zde naprosto rozdílné přístupy a filozofie. To je velký problém makroregionu. Především makroregionu Dunaje a makroregionu Jaderského a Jonského moře. V Alpách neexistují stejné problémy, jako máme v dalších dvou makroregionech. Důležité je propojený s celním mořem. Minulý týden skupina 1 se snažila o propojení s makroregionem Černého e, moře. Děkuji mnohokrát. E. Děkuji, děkuji mnohokrát. Nyní uzavřeme obecnou diskuzi a předám slovo panu Barakovi. Máte dvě minuty. Děkuji, szépen asszony, tisztelt raportőr és kedves Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážení kolegové, Myslím si, že jste byla odvedena vynikající práce. Pokud jste měli čas a přešli jste si stanovisko, a vidíte, že věda zde skutečně dokládá že naše myšlenky jsou správné, myšlenky na podporu makroregionálních strategií. Takže mohu jenom pogratulovat zpravodaji a odborníkům, kteří se zapojili do této práce. Já jsem zdůraznil eh, dobré věci, ale asi bych také měl trochu skritizovat to, co dělají politici či komise v této oblasti. Myslím si, že dostatečně neuznávají klíčovou roli, jakou sehrává makroregionální spolupráce. A jenom eh, vzpomeňme těch zemí, kteří se do toho zapojují. Eh, vzpomeňme eh, těch vlád, kteří neustále, které se neustále mění, ideologií, které se neustále mění. A makroregiony by mohly být základem stability. Něco, co přináší stabilitu do daného regionu zahrnují přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci. Existuje několik regionů, kde tato spolupráce by mohla být možná nejenom mezi evropskými zeměmi, ale také se třetími zeměmi. Studie to nezmiňuje, ale já se domnívám, že na tomto místě musíme říci, že Eh, skutečně eh, existují eh, oblasti, které musíme prosazovat, především také ve Středomoří. Chtěl bych poděkovat panu Dimitriadisovi za jeho konstruktivní přístup, protože k veškerým návrhům přistupoval velice pozitivně. Mnohokrát děkuji. Nyní má na dvě minuty slovo pan Mendoza Castro. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl pogratulovat zpravodaji za to úsilí eh, provést syntézu, protože zohlednit všechny pozměňovací návrhy nebylo jednoduché. Myslím, že to stanovisko se snaží zdůraznit, jak eh, důležité pro evropské občany, eh, jak důležitá je pro evropské občany regionální politika a že je také důležité tuto politiku zohledňovat v makroregionech. Zároveň se stanovisko snaží zdůrazňovat pozitivní dopady přeshraniční spolupráce. Toto stanovisko po eh, deseti letech eh, fungování čtyř makroregionů eh, činí určité hodnocení a to si myslím, že je dobře. Stanovisko zároveň zahrnuje zmiňuje různé výzvy pro makroregionální ekonomiku, pro makroregionální spolupráci. To se dotýká nejenom ekonomiky, ale také například vzdělávání a tak dále. Kromě toho se zde um, od odkazuje na udržitelnost eh, z hlediska životního prostředí a také na digitalizaci. A eh, jako referenční bod zde funguje strategie eh, do roku 2030 a s ohledem na tuto strategii je toto stanovisko velice náročné. Návrhy budou efektivní, pokud budou skutečně prosazované. Je třeba zlepšit systém a fungování a organizace eh, makroregionů a zároveň se zde zdůrazňuje eh, důležitost eh, role veškerých aktérů. Já se domnívám, že je důležité, že zde zdůrazňujeme to, jakým způsobem by tyto makroregiony měly být řízeny protože eh, tyto makroregiony skutečně mohou být velkým přínosem, přínosem pro evropské občany. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo pan Pětkevič. Děkuji. Já bych chtěl silně podpořit toto stanovisko a mám několik připomínek. Eh, to stanovisko je velice dobře připravené. A odpovídá také mezinárodním tendencím, které jsme viděli včera. Včera proběhlo Světové fórum v Ženevě, byly tam vyslanci nejrůznějších organizací z celého světa. A se tam také o problému spolupráce v regionech a v klastrech a to na různých místech po světě. Klaus Schotte Schwab byl zakladatelem Světového hospodářského fóra a hovořil tam jako jeden z hlavních řečníků a hovořil také o inkluzivitě. Znamená to tedy, že iniciativa ze zdola, z regionu a na úrovni klastru je naprosto zásadní. A toto stanovisko samozřejmě se týká Evropy, ale zároveň eh, zohledňuje celkovou globální tendenci, která probíhá na mezinárodní úrovni. Takže mnohokrát gratuluji a toto stanovisko podpořím. Gracias. Děkuji. Eh, nyní má slovo pan Krečik. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěl říci, že já i moje skupina podporujeme toto stanovisko. V posledních letech jsme zorganizovali několik eh, událostí, které se soustředily právě na regionální a makroregionální spolupráci. Provedli jsme jednu akci, která se týkala Středomoří, Dunaje a také po Baltii nejenom pro Pobaltí, ale také pro další tři makroregiony. Myslím, že toto stanovisko je velice dobrá příležitost. Podporuje synergie, úspory z rozsahu a tak dále. Myslím si, že je to velice užitečný nástroj také pro evropské instituce, aby mohly ovlivňovat dopad. Já si myslím, že my jako instituce bychom měli podporovat makroregionální přístup. Ne proto, abychom podporovali, podkopávali celoevropské iniciativy, ale naopak, abychom zlepšili implementační mechanismus v Evropě. Tak, aby e, členské státy e, mezi sebou měly větší soudržnost a také, aby se podporovala největší praxe a sdílily se ty výsledky, kterých bylo možné dosáhnout díky evropské podpoře. Eh, takže gratuluji k tomuto dokumentu. Myslím si, že my jako instituce jsme velice konzistentní, pokud je o podporu makroregionu a to je dobře. Mnohokrát děkuji. Pan Haken má slovo. Já se připojuji k těm, kteří blahopřejí k tomu stanovisku panu zpravodaji a <clears throat> byl jsem členem studijní skupiny. Chtěl bych eh, Eh, v podstatě říct že se mi líbily hlavně dvě věci nebo mám k tomuto stanovisku hlavně dvě věci které byly velice pozitivní. za prvé eh, to projednání eh, problematiky bylo opravdu široké bylo veřejné slyšení kde se zúčastnila řada expertů kteří vlastně v té oblasti se angažují a měli možnost vznést svoje připomínky pracovalo se s nimi pracovali s nimi experti pracoval s nimi zpravodaj a byly zapracovány. a taková otevřenost při Eh, práci se stanoviskem není vždy běžná myslím si že to je to co nám dělá <clears throat> dobré jméno jako evropské instituci. za druhé myslím si také že makroregiony jsou určitým eh, novým nástrojem nejenom že se pracuje s členskými státy ale i s těmi státy které očekávají eh, nějakou, nějakou formu přidružení k evropské unii takže je to vlastně forma diskuze a forma navazování nových kontaktů a projektů a <clears throat> také si myslím že to co je zdůrazněno ve stanovisku a to sice jako klastry ale říkejme tomu široká partnerství mezi soukromým a veřejnosprávním sektorem to v těch makroregionech běží možná lépe než v současné naší eh, kohezní politice když děláme strategii pro kohezi. kohezi. takže já jsem osobně fanda pro makroregiony sám se účastním práce na makroregionu podunají v prioritní oblasti ten a chodíme na, na jednání na úřad vlády kde jsou ty ostatní prioritní oblasti a musím říct že si myslím že tohle je pohyb správným směrem. děkuji. Mnohokrát děkuji a posledním řečníkem je pan Palmieri. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji ale také panu předsedovi studijní skupiny a všem, kteří se té studijní skupiny účastnili, protože to, co nám představují dnes, je skvělé stanovisko. Já si myslím, že v rámci tohoto stanoviska jsme plně reagovali na ty požadavky eh, ze strany rumunského předsednictví. Makroregionální politiky mají velký potenciál a je to potenciál velice důležitý, jakožto potenciál rozvojového nástroje, nástroje pro soudržnost ekonomickou, hospodářskou a sociální. Jak nám ukazuje toto stanovisko, které je dnes představováno, ty výsledky těchto strategií jsou bohužel stále zatím velice umírněné. Chtěl bych zdůraznit, že zejména malé a střední podniky a zaměstnanci těchto podniků jsou vystaveni takovému, řekněme, dvojímu tlaku. Jak ze strany hospodářské krize v posledních letech, tak ze strany globalizace. Velice důležitou roli zde tím pádem tak hraje kontinuální vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků v rámci těch regionálních klastrů. Ale to znamená, že musíme mít možnost finančně podporovat takovéto vzdělávací kurzy. Spravodaj hovoří o problémech konektivity, o problémech komunikace, jistě chápete, že tyto problémy eh, mají své, do, své negativní dopady jak v rámci těch klastrů v konkrétním regionu, tak v tom všeobecném pokusu vůbec eh, vytvářet ty transregionální klastry. Děkuji ještě jednou panu zpravodaji a všem, kteří se zúčastnili. Takže tím jsme dokončili obecnou diskusi. Vidím, že tady byla celá řada pozitivních poznámek a nyní předávám slovo zpravodaji, aby zareagoval. <coughs> No, děkuji, chci poděkovat všem za milá slova. Pan Barat řekl něco co jsem já opomněl. Během kyperského předsednictví, a byli jsme jediným orgánem, který to dělal, jsme vypracovali stanovisko ohledně makroregionální strategie pro středomorskou oblast a bylo to poprvé, kdy nám komise, nás komise přizvala, abychom s nimi spolupracovali na novém přístupu ke středozemnímu moři. To je součást mého života, je to téma, které mi leží na srdci, to potřebujeme a doufám, že příští komise opět na tuto myšlenku natáže. Já samozřejmě, naváže. Já samozřejmě chápu, že řeší spoustu problémů, většina z nich jsou politické problémy, ale my jsme s DG Máre začali pracovat na tomto novém projektu pro západní středomoří, a já si myslím, že v tom směru můžeme pokračovat. Jsem přesvědčen, že makroregionalita je jednou ze zbraní, kterou náš výbor má k dispozici, protože přesně vyjadřuje, co si náš výbor myslí, že je důležité pro regionální spolupráci. Děkuji. Takže tady nejsou pozměňovací návrhy, tudíž přejdeme hned k hlasování. Hlasování je zahájeno nyní. Le vote est fermé. Hlasování je ukončeno. Takže 200 hlasů pro, jeden hlas proti, dva hlasy se zdržely, stanovisko je přijato velice hm, excelentním způsobem. A nyní požádám zpravodaje, aby tady zůstal, protože nyní přejdeme na stanovisko ECO 489 na cestě k silnější mezinárodní úloze eura. Je spolu pravodajem. A nyní předávám slovo panu zpravodaji, je to pan Filip von Brockdorf. Prosím, přijďte na tribunu. Takže eh, dám vám tři minuty, tři minuty pro zpravodaje, tři minuty pro spolu zpravodaje, pro zahájení diskuse. Okay. Għanuħu l-opportunità biex nitkellem bil-Malti. Ehm, din l-opinjoni tanalizza r-rwol tal-Munita Euro. A děkuji za tuto příležitost, že mohu hovořit malcky. A toto stanovisko analyzuje úlohu eura a také požaduje to, aby tato měna byla stále silnější na mezinárodní úrovni. Navzdory tomu, že euro je druhá nejsilnější měna na mezinárodních trzích, nemůžeme se s tím spokojit. Je potřeba, abychom euro neustále posilovali na mezinárodní úrovni. A to je pro dobro členských států, eurozóny ale také pro celou Evropskou unii. V době, kdy se opět objevuje protekcionismus a kdy proces multilaterálních vyjednávání se zastavil. Posilování Evropy by nám, eh, eura by nám mělo pomoci posílit Evropskou unii jako celek na mezinárodní úrovni. To je také relevantní na geopolitické úrovni. Dokud Evropská unie bude hovořit jedním hlasem, silným hlasem, bude to dobře. Ne tak, jak se to stalo v případě čínské iniciativy One Belt, One Road. Tak abychom posílili euro, je třeba, aby euro konkurovalo americkému dolaru, je třeba, aby euro posílilo svo, své postavení a také v oblastech, jako je energetika, transport a letectví. Zároveň ekonomika Evropské unie a eurozóny by měla růst v oblasti infrastruktury, vzdělávání a také v sociální oblasti. Stanovisko to jasně zdůrazňuje není možné dosáhnout silnějšího a udržitelnějšího hospodářského růstu, pokud nebudeme mít na paměti sociální rozměr. Pouze tak se nám podaří dosáhnout větší eh, sociální blízkosti mezi členskými státy. Zároveň je důležité posilovat euro a proto potřebujeme silnou měnovou unii, hospodářskou unii a také bankovní a kapitálovou unii. Eh, tyto unie jsou nutné, abychom se mohli pohnout dále. Pokud Evropská unie nebude ochotna učinit tento krok s odvahou, potom ostatní, jako je Čína a USA, eh, nás předeženou. A to bude na úkor evropských občanů. Nyní bych chtěl předat slovo kolegovi Dimitrisovi. Nicméně ještě předtím eh, bych chtěl poděkovat panu Alexandrovovi eh, za návrh tohoto stanoviska. θα ακολουθήσω και εγώ τον συνάδελφο ο οποίος χρησιμοποίησε τη μητρική του γλώσσα. Já bych chtěl se připojit ke zpravodaji, protože používal svoji mateřštinu. Nejdříve bych chtěl poděkovat za vynikající spolupráci. Chci poděkovat také mm, předsedovi té profesní skupiny a všem, kteří se zúčastnili. Byla to skutečná výzva, výzva pro výbor, protože mezinárodní role eura je nesmírně důležitá a bude nesmírně důležitá v budoucích letech. Když jsme eh, zahájili tuto práci, tak jsem byl výrazně ovlivněn některými publikacemi, které se zabývaly úlohou eura. A také prohlášením pana předsedy Junkera, který opakovaně zdůrazňoval, že to bude hlavní diskuse, která se bude právě týkat evropské měny a tato diskuse předurčí budoucnost. Takové byly prohlášení pana předseda, předsedy. Hovořil také o tom, že je nutné posílit euro. My jsme pracovali také mm, s pracovníky EIB a Mm, zástupci Evropské investiční banky se účastnili našeho slyšení, byl tam ředitel finančních záležitostí, toto se nestává příliš často. A on také okomentoval naše návrhy. A to také se neděje obvykle, takže to bylo velice užitečné. Euro má určující úlohu z hlediska budoucích let a bude tedy samozřejmě určující z hlediska fungování eura na úrovni mezinárodních investic. I když evropské národní vlády si přejí podpořovat euro, jsou to mezinárodní investoři, kteří budou předurčovat vývoj eura. A euro bude mm, skutečně mezinárodní měnou, pokud Energetické transakce budou také znít na euro. Pokud se nám to podaří, pokud mezinárodní investoři budou používat eh, euro čím dál více ve svých transakcích, pak to bude znamenat, že euro se skutečně stane mezinárodní devizou. Pokud tomu tak eh, nebude, tak eh, bude obtížné něco zde udělat. Nebudou rozhodovat vlády, budou rozhodovat trhy. Trhy rozhodnou o tom, zda jednoho dne euro bude sehrávat podobnou roli jako dolar. Merci, merci Děkuji mnohokrát. A nyní přejdeme k diskusi ohledně tohoto stanoviska. Colin Dottenfowers bude hovořit. Eh, dvě minuty máte. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát eh, spoluspravodajům k tomuto zajímavému stanovisku. Je to téma, o kterém bychom měli dlouze hovořit. Zvýšit úlohu eura na mezinárodní scéně, eh, to je něco, co bylo uvedeno v bodě 3.6 a tam se to propojovalo s konzistentním daňovým systémem. Pokud nemáme postačující daňovou politiku a také ekonomické parametry, pak zde bude volatilita eh, eura. Konvergence je dlouhodobý cíl, nemůžeme k němu dospět ze dne na den eh, a v současně konstatujeme vnitřní slabost eura. Je tady jeden bod, kde bych chtěl poblahopřát spolu s pravodajům. Je to odstavec 4. Tady se hovoří o stabilitě eura, o uznání eura a uznání jeho rostoucího vlivu na mezinárodní scéně, což umožňuje malým a středním podnikům mít snadší přístup k trhu kapitálu. Víte, že hlavním problémem samozřejmě jsou bankovní úvěry, ale to nestačí. Je nutné, aby euro také hrálo důležitou roli na trhu kapitálu. Proto malé a střední podniky potřebují euro a samozřejmě malé a střední podniky jsou zranitelnější z hlediska úpadku. Pak je tady jeden bod, který jsme měli více prohloubit. A zde bych chtěl to uvést na pravou míru. Víte, že euro se také používá z hlediska akvizic a z hlediska fúzí. Víte, že v minulosti tyto transakce probíhaly vždy v dolarech. Čím dál více vnímáme, že u těchto nadnárodních eh, transakcí, u fúzí a akvizicí se používá čím dál více euro, zvláště na úrovni třetích partnerů. A tomu bychom měli být rádi, paní předsedkyně, protože to ukazuje, že úloha eura stále roste. A já bych byl rád, aby to tam bylo zaznamenáno. Ještě jednou blahopřeji k tomuto textu nad kterým jsme se výrazně zamysleli. Děkuji mnohokrát Filip de Buk má slovo. Thank you, chair. Uh, also my congratulations. Děkuji paní předsedkyně, gratuluji zpravodaji a spoluzpravodaji. A měl jsem příležitost být členem studijní skupiny. Měli jsme velice otevřenou a zajímavou diskusi. Chtěl bych poděkovat také sekretariátu za to, že zorganizoval velice dobré, výjimečně dobré slyšení, eh, které zahrnovalo veškeré zainteresované strany a to skutečně oživilo naše diskuse. Euro je a zůstává silnou měnou. Eh, minulý čtvrtek, pokud vím, ECB eh, publikovala zprávu o euru jako rezervní měně. Rusko prodalo 100 miliard dolarů a nahradilo tyto dolary eury. Samozřejmě jsme e, daleko daleci toho, aby euro bylo silnější, než bylo více využíváno než e, dolar e, ve veřejném i soukromém životě. Myslím si, že bychom se měli dívat ale především dovnitř, nikoli ven, protože měna je odrazem důvěry a důvěryhodnosti. A z tohoto důvodu si především musíme zamést před vlastním Prahem. Musíme mít silnou Evropskou politickou unii, protože ta potom posílí měnu a zároveň eh, posílí evropskou ekonomiku. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak posílit využívání eura v mezinárodních transakcích, až u, ať už v energetice, eh, v letectví eh, nebo ve fuzích a akvizicích a celkově na trhu. A nakonec ještě poznámka, Většinou jsme tedy druhou měnou na světě, ale eh, také renminbi z Číny je velice silnou měnou a to musíme mít na paměti, dohání nás. A já si myslím, že to stanovisko, které máme k dispozici, je velice dobré a děkuji zpravodaj i spolu spravodajům. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit Stefano Malia. Signora President, štát ehm, byli Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pogratulovat zpravodaji a spolu zpravodaji za odvedenou práci. Připravili velice důležitou zprávu k aktuálnímu tématu. Ten, toto téma zůstane aktuálním i v nadcházejících letech. Jak víme, euro je velice důležitá měna. Ačkoliv existují lidé, kteří se eh, domnívají, že euro selže, i když eh, důkazy ukazují naprosto opačným směrem. Jedna z věcí, která se na euro kritizuje, je, že nemůžeme mít eh, společnou měnu pro všechny evropské země. Ano, je to určitá slabina pro Evropskou unii. A je to také něco, co ovlivňuje síly Evropské unie jako jedné entity na mezinárodních trzích. Z tohoto důvodu, čím více konvergence budeme mít a čím více členských států bude v eurozóně, tím silnější bude také euro a tím silnější bude také Evropská unie jako celek. Přesto mám určité obavy, pokud jde o politické klima, v jakém v současné době žijeme. Jsou zde síly, které trvají na nedostatku konvergence, které chtějí dezintegraci EU. A to mě skutečně znepokojuje, Znepokuje mě, když se eh, některé země rozhodují eh, nevstoupit do eurozóny. Samozřejmě je to eh, každého volba. Některé země také nemohou vstoupit kvůli kritériím, která existují. Nicméně já považuji za důležité tlačit na konvergenci a zamyslet se nad tím, jak můžeme prosazovat konvergenci vzhledem ke komplikovanému politickému klimatu, v jakém žijeme. Doufám, že tato zpráva získá podporu a doufám, že zpravodaj a spoluspravodaj budou i nadále podporovat toto stejné stanovisko i po hlasování. Zároveň bych chtěl eh, poukázat na to, že pan Paněli chtěl eh, se přihlásit o slovo, ale nemohl, tak možná by se mohl eh, vyjádřit k tomuto stanovisku. Absolutně, oui. Ano, je to tak. Děkuji, děkuji Stefano. I tentokrát bych chtěl poděkovat za odvedenou práci oběma spolu pravodajům, panu von Brockdorfovi a panu Dimitri Adarisovi a všem ostatním, kteří se podíleli na této práci, odvedli excelentní práci, Měli jsme slyšení na té nejvyšší úrovni a já bych vám všem radil, abyste si pečlivě přečetli toto stanovisky, protože, ta stanovisko, protože to je eh, čtení, kde řešíme všechny ty velké problémy a jsou tam eh, dány i vědecké podklady eh, k tomu, jakou roli má mít euro, jakou hraje euro. Náš výbor tím ukázal, že je pro jasnost, jednoznačnost a jednoznačně podpořil tento evropský projekt a naši měnu euro. Ještě jednou děkuji oběma spoluspravodajům. Merci Děkuji mnohokrát Stefano Palmieri. A nyní tady máme pozměňovací návrh, který byl akceptován zpravodajem a spoluspravodajem. Ano, je to pozměňovací návrh který byl předložen John Comerem a pokud všichni budou souhlasit, ano, já ho akceptuji. Takže v každém případě nyní předáme slovo zpravodaji a spolu spoluzpravodaji, aby zareagovali v rámci této diskuse. Děkuji. Děkuji vám za vystoupení. Ano, řekl bych, že malé a střední podniky hrají v Evropské unii velice důležitou roli a rozhodně musí mít přístup na finanční trhy. A doufejme, že tím, jak se podaří postupně dokončovat Unii kapitálových trhů, si budou konečně moci půjčovat za lepší sazby. A to by eh, jak si podpořilo celou naši ekonomiku. Kolega eh, Debok zmínil, zmínil euro jako důležitou rezervní měnu a ano, Eh, výzkum ECB to vykazuje jakožto důležitý eh, krok. A jak říkal pan Palmieri, euro je důležitá měna. My chceme, aby byla ještě silnější, než jak je teď a aby zvýšila svou přítomnost jaksi v zámořských regionech, v oblastech jako energetika nebo letectví. Takže díky za poznámky k tomuto. Ano, je také jasné, že si musíme zamést před vlastním Prahem. V Evropské unii je to velice důležité, je potřeba investovat do eurozóny a musíme hledět také na venek a musíme přijmout jednotný postup. To je, myslím, naprosto zásadní za účelem samotného přežití a úspěchu eh, evropského projektu. Děkuji. A nyní jsem Eh, měla vlastně hovořit o pozměňovacím návrhu, takže opakuje tady jeden pozměňovací návrh, který byl odsouhlasen s pravodajem a spolu s pravodajem. Pokud všichni souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, tak eh, přejdeme k hlasování. Hlasování je zahájeno.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 Hlasování ukončeno. Takže stanovisko je přijato. 200 hlasů pro, 3 proti a 3 hlasy se zdrželi. Blahopřejeme. Alors, a nyní SOK 627, další posílení právního státu. Tady máme tři zpravodaje, Juka Atela, Jose Antonio Moreno Díaz a Karolina Drescher Smalek. Euh, euh, Každý zpravodaj bude mít tři minuty na svoji prezentaci. Rozhodněte mezi sebou, v jakém pořadí chcete vystoupit. Děkuji, paní wiceprzewodnicząca, szanowni państwo, będę mówić po polsku. Děkuji paní místopředsedkyně, dámy a pánové, budu hovořit eh, polsky. My bychom vás rádi seznámili s naším stanoviskem, které je výsledkem práce tří spoluspravodajů ze tří různých skupin. A není náhodou, že tomu tak je, protože toto stanovisko je velice důležité pro budoucnost Evropy. To, o čem budeme nyní hovořit, předurčí náš život v blízkých letech. A já jsem eh, si tím naprosto jista. Dodržování právního státu je téma, které se objevuje v mnoha stanoviscích. Byla svolána zvláštní skupina, která se měla zabývat právním státem a lidskými právy. A my tři Eh, jsme také reagovali na konzultace, které byly zahájeny komisí. Pokusili jsme se eh, proskoumat mechanismus, eh, který by zvýšil efektivitu z hlediska dodržování právního státu v Evropské unii. Předložíme naši analýzu a naše doporučení, která se právě týkají zlepšení nástrojů, které se dají používat ve prospěch právního státu. Za prvé, my si ceníme toho, že komise zahájila tuto iniciativu a byli bychom rádi, kdyby tato analýza a tyto kontroly byly pravidelné. Jsme přesvědčeni, že jsou to právě Evropané, obyvatelé měst a vesnic, kteří budou rozhodovat o naší budoucnosti, o našem budoucím životě. Komise předkládá návrh velice proaktivního přístupu. Vychází z prevence, vychází z používání existujících nástrojů a z podpory právního státu a hodnot, o které se opírá Evropská unie. V našem stanovisku zdůrazňujeme význam vzdělávání. Je to vzdělávání, které předurčuje chování budoucích generací, ale také naší generace – je nutné, abychom věděli, jaké hodnoty projektu evropské integrace zde platí. Tyto hodnoty nejsou pouze ekonomickými hodnotami, i když ekonomika hraje velkou roli a hrála velkou roli při vytváření Evropské unie, ale dnes musíme také přemýšlet o tom, jak bude v budoucnosti fungovat Evropská unie. Organizace občanské společnosti se hrávají stěžejní roli. Proč? Protože jsou to tyto organizace, které jsou prvními oběťmi situací, kde autoritářské síly na úrovni členských států se dostávají k moci. Jsou to právě tyto organizace, které signalizují porušování právního státu a lidských práv. A proto je podle nás důležité posilovat síť těchto organizací občanské společnosti. My se domníváme, že je dobré zde mít speciální výroční agendu a fórum, které by umožnilo těmto organizacím se setkávat a diskutovat o problémech, které jsou aktuální. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Ze své strany bych chtěl jenom eh, zmínit několik připomínek. Myslím si, že východisko sdělení komice je, že je třeba udělat více pro prosazování právního státu na všech úrovních a využívat proto nejrůznější nástroje. Já si myslím, že v podstatě v tomto sdělení jde o to, aby byla zahájena široká diskuze k tomuto tématu. My jsme se ve svém stanovisku soustředili především na to, abychom eh, vyjasnili úlohu Evropského hospodářského a sociálního výboru jako jedné ze zainteresovaných stran. Je třeba, abychom využili veškerých nástrojů. A také jsme se snažili doplnit novo, nový nástroj, což je závazný mechanismus monitorování. Jeho popis najdete ve stanovisku. A mohu říci, že Evropský hospodářský a sociální výbor je institucí, která přináší přidanou hodnotu. A díky čemu tomu tak je? My zastupujeme celou občanskou společnost. Ne jenom ty organizace občanské společnosti, které se soustředí na právní stát a základní a, práva, ale zastupujeme také podniky a, a, a pracovníky. To znamená, že zastupujeme skutečně široké spektrum a to nám dává silný hlas. Kromě toho, my v hospodářském a sociálním výboru můžeme pomoci nést to břímě dalším evropským institucím. Není to jenom na radě nebo na komisi, aby tuto věc řešila. Je třeba, abychom toto téma řešili my všichni. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit. Já jsem zástupce podniků, proč je důležitý právní stát pro podniky. A to je naprosto zřejmé. Pro podniky je právní stát naprosto zásadní. Každý by to měl chápat. Pokud neexistují nezávislé soudy v členském státě, nemůže existovat jednotný trh. Například soudní systém interpretuje celý právní systém a také prosazuje hodnoty, které eh, v Evropě sdílíme. Mnohokrát děkuji. Buenas tardes, eh, muchas... Dobré odpoledne, mnohokrát děkuji všem. Eh, všichni víme, bohužel, že tato doba není dobrá pro poezii a také tato doba není dobrá pro právní stát a pro lidská práva. A bohužel zde musíme eh, diskutovat o lidských právech. Můžeme to dělat zde v této oáze eh, v Evropské unii. Já jako předseda skupiny pro právní stát a pro eh, lidská práva. Jsem velice pyšný na to, jak rychle reagoval Evropský hospodářský a sociální výbor a reagoval na Eh, návrh komise, na ten horizontální návrh komise. My jsme byli skutečně velice agilní, velice aktivní a nyní vám předkládáme stanovisko. Myslím, že se nám podařilo jasně a nenapadnutelně eh, vyjádřit poselství tohoto výboru, Evropského hospodářského a sociálního výboru. Zdůrazňujeme, jak důležitá jsou základní práva a právní stát. A zároveň jménem EHSV Ehm, zdůrazňujeme hlas občanské společnosti v Evropské unii. Na to jsem velice pyšný. A také jsem pyšný eh, z formálního hlediska. Eh, v rámci skupiny jsme se rozhodli představit stanovisko, které bude mít tři části, tak abychom zdůraznili, ehm, nebo eh, který bude mít Spravodajové eh, jsou ze třech eh, různých politických skupin a já myslím, že to jasně eh, zdůrazňuje naši schopnost kompromisu. My jsme hlasem organizované občanské společnosti a zároveň myslím, že jsme kritickým hlasem v EU. Evropská unie už zmeškala hodně času. Situace v celé řadě zemí EU je více než znepokojivá. A nestačí, abychom jenom obecně vysvětlovali situaci. My tři zpravodajové bychom byli rádi, aby Evropská komise za prvé didakticky a pedagogicky postupovala a vysvětlovala, jak jsme se do této situace dostali. Jak je možné, že v roce 2019 eh, členské státy EU porušují základní práva. A za druhé bychom byli rádi, aby Evropská komise provedla také sebekritiku. Podívala se na to, co jsme udělali špatně nebo co jsme neudělali. Takže mohlo dojít eh, k takto extrémnímu výběru boji. Není ještě pozdě, sklenička jenom z poloviny plná. Myslím si, že prostřednictvím politických akcí a prostřednictvím tohoto stanoviska bude možné dosáhnout zlepšení. Děkujeme. Mnohokrát děkuji Jose Antoniovi. Nyní přejdeme na všeobecnou diskuzi a připomínám, máte dvě minuty každý. A nyní bude hovořit Jasek Kračik. Uh, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, ještě jednou. Nejdříve bych chtěl srdečně pogratulovat třem zpravodajům. Myslím, že se vám v krátkém čase podařilo přijít s velice stručným a vyváženým dokumentem, který zdůrazňuje na jedné straně důležitost právního státu. O této důležitosti nemusíme diskutovat. Myslím, že všichni víme, jak je to důležité z nejrůznějších hledisek ale zároveň eh, se zde upozorňuje na to, jakou roli zde může sehrát eh, Evropský hospodářský a sociální výbor. EHSV má svůj mandát a je v dobré pozici, může sehrát aktivní roli. Já nyní použiji eh, velice často používané slovo, může být určitým mostem ale myslím si, že je to eh, zde trefné. Může být určitým mostem mezi evropskými institucemi a občanskou společností v členských státech. V některých členských státech samozřejmě si situace vyžaduje eh, eh, detailnější pozornost v závislosti na okolnostech. A my jsme Evropská instituce, která prosazuje občanskou společnost, respekt vůči lidským právům, rozmanitost a tak dále. My nemůžeme eh, eh, podkopávat právní stát, protože ten zaručuje eh, veškeré tyto hodnoty, které jsem zmínil. My jako instituce ale zároveň musíme se aktivně zapojit. A toto stanovisko také ukazuje, že vytvoření toho orgánu, který spolu předsedáte, bylo dobré rozhodnutí. Já vám ještě jednou mnohokrát děkuji za toto stanovisko. Merci Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit Kristián Pitulesku. Eh, vážená paní předsedkyně, chtěl bych srdečně poděkovat za tu příležitost zde vystoupit. Toto stanovisko je skutečně velice dobré. Právní stát to je něco, co je opravdu v centru našeho zájmu. Je to princip Evropské unie. A proto my jsme se dostali do období, tak jak to uvedl pan zpravodaj, kde právní stát, lidská práva a také občanská práva jsou porušována. Takže je důležité, abychom zaujali konkrétní stanovisko jako zástupci občanské společnosti a zástupci EHSV. Musíme se mobilizovat a souhlasím E, s těmito všemi návrhy. Myslím si, že to stanovisko je velice dobře vypracováno a přichází v e, vhodný čas. Bylo již vysvětleno, jakým způsobem toto vzniklo. Já jsem přesvědčen, že výbor musí i nadále předkládat různá řešení a musíme skutečně přistupovat s odvahou k těmto věcem. Musíme mít odvahu, musíme mít odvahu pojmenovat tyto věci, musíme mít odvahu zasazovat se za demokracii a liberální demokracie není ohrožena. Existují některé členské státy, které mm, nemají tyto občanské organizace. To jsou právě situace, kde bychom měli něco podniknout. Musíme zajistit, aby tato práva byla uchována, proto podporuji toto stanovisko a zpravodajové už o tom hovořili. Já jsem proti pozměňovacím návrhům, které byly předloženy skupinou 3. Takže tady se musíme vyjádřit výrazně proti těmto pozměňovacím návrhům. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. A nyní Aleš Pilasky má slovo. Děkuji bardzo, będę mówił po polsku. Děkuji, já budu hovořit eh, polsky. Czy o kwestie, czy podatki mają. Můžeme diskutovat o různých aspektech v rámci výboru, o daních, eh, zda máme urychlit naše snahy o realizaci mm, trvale udržitelného rozvoje. Můžeme diskutovat o celé řadě věcí, ale nemůžeme diskutovat o tématech, jako je právní stát. To je opětovně iniciativa ze strany EHSV. Je to nová iniciativa, protože v březnu jsme přijali stanovisko pana Mose a v tomto stanovisku pan Moss analyzoval oslabení eh, právního státu v některých členských státech. Takže to není začátek této diskuse. Tato diskuse již určitou dobu trvá a je nutné, aby tato diskuse pokračovala, protože se jedná o práva, o naše práva, o práva Evropanů. A myslím si, že v této diskusi bychom neměli být příliš laskaví. Naopak, měli bychom nazývat věci tím správným jménem. Černé, černé, bílé, bílé, protože pokud se budeme snažit toto zamést pod koberec, tak promeškáme možnost zlepšit tuto situaci. A proto eh, stanovisko, o kterém diskutujeme, je velice důležité. Pro mě je také důležitá výzva ze strany spoluzpravodajů na adresu komise. Komise by měla být více aktivní, měla by využívat všechny nástroje, které má k dispozici protože eh, většinou eh, je mm, určitý klid a pak se dostaneme v podstatě do situace, kdy některé členské státy jsou ohroženy, že budou vyloučeny z Evropské unie nebo nebudou dostávat fondy. Takže je tady celá řada nástrojů, které by měly být využívány okamžitě, takže podporujeme tento apel, tuto výzvu ze strany spolu zpravodajů na komisi. A nakonec je tady to, o čem hovořil předřečník z hlediska bodu 3.7. Tam se hovoří o diagnóze. Víte, že právní stát trpí v některých členských státech a z tohoto důvodu jsem proti pozměňovacím návrhům, které byly navrženy skupinou 3. Nejedná se pouze o písemné vyjádření. Včera poprvé jsem se účastnil procesu s obchodníkem, který byl e, zadržen a uvězněn na tři měsíce, pak byl osvobozen, pak byl opětovně uvězněn a během celé této doby státní zástupce neposkytl žádné vysvětlení, žádnou analýzu v podstatě nebyl eh, aktivní a nyní bude hovořit George Dassist. Děkuji mnohokrát, velmi eh, vážená paní předsedkyně. Já jsem žádal o slovo, abych poblahopřál ze všech mých sil všem třem spoluspravodajům. Chci jim poblahopřát, protože vzhledem k mému věku, tak eh, se, jsem vědom toho, že dodržování právního státu od vytvoření prvního evropského společenství přesahovalo velice důležitou charakteristiku, která v podstatě učinila tuto unii přitažlivou až do dnešního dne přes všechny ty ekonomické potíže, které známe. Moci kritizovat eh, vládu, která je u moci, to je demokratická povinnost, řekl bych. Dát svobodu eh, občanským společnostem, ať už se jedná o zástupce zaměstnanců, zaměstnavatelů, nebo ať už se jedná o jiné občanské společnosti, to je další důležitý charakter demokratického režimu. Takže já blahopřeji skutečně všem třem spoluspravodajům, protože oni právě se vyjadřovali tímto směrem a požadovali přesnější analýzy z hlediska komise a požadovali větší přísnost z hlediska dodržování právního státu. A jsem velice překvapen, když jsem, eh, jsem velice překvapen, když jsem si přečetl pozměňovací návrhy, které byly předloženy sympatickým kolegou panem Kamenickým. Ten poslední pozměňovací návrh, který předložil, mi připadá logický, ten bych akceptoval, ale ty předchozí pozměňovací návrhy jsou pro mě nesrozumitelné. Pokud to nebudeme my, to znamená evropské instituce, které jsou schopny jaksi vytahat za uši ty, kteří mají regionální nebo národní moc, tak kdo to bude činit, drasí kolegové? Vy víte, že moc je vždy velice sladká a chutná, a někteří, kteří mají, dělají vše pro to, aby si ji udrželi. A e, v podstatě to, že tady je toto stanovisko, dokazuje, že ještě existují takoví představitelé, které, kteří pošlapávají práva občanů a že jsou členské státy, kde není právní stát dodržován, není dodržován po celém území EU. Děkuji vám za vaši pozornost a doufám, že všichni odsouhlasí toto stanovisko v této podobě. Děkuji. Merci, George. Děkuji, Georgi. A nyní Stefan Bifto má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie v poslední době velice ráda se dovolává právního státu ale tak trošku eh, jak si nabadá také k různé geometrii, protože se nedefinuje, co to je právní stát. Podívejme se na Francouzskou republiku. Náš ústavní stát, soud a jeho členové jsou jmenováni politickými představiteli, aniž by se posuzovala právní kompetentnost anebo institucionální kompetentnost. Takže eh, je to předseda je to prezident, je to premiér a je to dále představitel eh, schromáždění a senátu. Velice Často všichni tyto členové tedy jsou jmenováni politickými představiteli. Předseda je jmenován prezidentem republiky a ostatní, ostatní šest členů je jmenováno schromážděním a senátem. Já doufám, že komise zahájí eh, akce proti Francouzské republice, protože nedodržuje státní eh, právní stát. Víte, že proti Polsku se postupuje právě z důvodu ovlivňování eh, ústavního soudu na úrovni sněmu, polského sněmu. Takže mm, pro Polsko jsou tady požadavky z hlediska institucionální práva a kompetentnosti členů ústavního soudu. A toto neexistuje eh, u francouzského ústavního soudu. Takže můj závěr. Komise v Evropské unii je velice citlivá na právní stát. Právní stát je velice špatně definován a je to tehdy, kdy vlády nejsou proevropské. Ale pokud vlády odpovídají v podstatě evropskému zaměření, tak se neobtěžují těmito problémy právního státu. Proto je tady jaksi notorické zneužívání pojmu eh, právního státu. A proto budu hlasovat eh, pro pozměňovací návrhy pana eh, Kamenického a budu hlasovat proti stanovisku, pokud tyto pozměňovací návrhy nebudou přijaty. Děkuji, Stefane. A nyní spolu pravodajové mají možnost zareagovat na všechno, co tady zaznělo v diskusi. Každý má dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, koleżanki. Já děkuji. Chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegyním za podporu naší zprávy. Děkuji všem, kteří vystoupili. Pro nás to byla veliká výzva. Zároveň je právě vaše podpora pro mě to nejdůležitější. Od začátku jsem chtěla říci, že ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jsou jsou eh, pozměňovací návrhy jednoho kolegy, které byly připraveny. My jsme k tomu konec konců už leco zříkali. A já bych ráda zopakovala eh, několik věcí. Podpora právního státu, to vlastně není nic moc zvláštního naproti tomu, co si o tom lidé myslí. Jde o v podstatě každodenní činnost. Když se na to podíváme krátkozrace, tak to nevypadá jako nic moc, ale dlouhodobě vidíme, že se objevují problematické tendence a pak se objevuje otázka, zda se najednou eh, jednoho dne nevzbudíme do světa, který vůbec není tak mírumilovný nebo přátelský vůči nám nebo našim dětem. A s tím bych se chtěla obrátit ke kolegům, protože ono to je tak, že když eh, člověk jenom chodí do práce a vrací se domů, nedělá nic jiného, tak přesto si musí uvědomit, že jsme občané Evropy a že všichni očekáváme, že budeme mít stejná práva. Že budeme sice spravováni, že nám někdo bude vládnout, ale ti, kdo nám budou vládnout, se budou také přidržovat stejných pravidel, jaká platí pro všechny. Jde tedy o téma toho, že eh, to není vlastně problematika jenom jedné nebo oné skupiny. Je to problematika, která se týká nás všech. A to je důležité i pro nás zde v HSV. Eh, A právě proto přisuzujeme právní státnosti tak vysokou míru důležitosti. Děkuji, Karolina Duto. Děkuji, eh, děkuji vám kolegové za ta milá slova, za milé komentáře. Já si z této rozpravy odnáším to, že bylo zdůrazněno, jaká bude budoucí role tohoto výboru. Myslím si, že určitě budeme hrát silnější roli, a to už velice brzy. Teď bych se vrátil k tomu, co jsem říkal o e, sdílení toho břemene s ostatními institucemi na úrovni EU. Když si přečtete to sdělení komise, tak e, je to v podstatě velice hezký kompilát všech těch nástrojů, které máme k dispozici v tuto chvíli a není jich málo, je jich hodně. A každý z nich má konkrétní funkci. Člověk by se mohl ptát, jak nám pomůže nový monitorovací nástroj, nebo ještě jeden monitorovací nástroj, když už jich máme tolik. Já bych řekl, že univerzální řešení neexistuje. Není nic, co by vyřešilo všechny naše problémy právního státu, základních práv a tak dále v celé Evropě. Ale koordinované využívání a ty znalosti, to know-how všech aktérů, že jsou nástroje, které jak si může využít kdokoliv za určitým účelem, to je eh, něco, co by co bychom měli vnímat jako to všeobecné, tu všeobecnou, ten všeobecný kontext eh, v této oblasti a chtěl bych poděkovat celému týmu a celému sekretariátu za jejich podporu. Tentokrát jsme skutečně měli velice málo času. Nejprve jsme museli přesvědčit vůbec komisi, že by se nás měli dotázat na naše stanovisko. Museli jsme je přesvědčit o jeho užitečnosti a já věřím nebo doufám, že toto stanovisko pro komisi a pro všechny užitečné bude. Děkuji vám. Děkuji, Jose Antonio. A děkuji, paní místo předsedkyně. A vážení kolegové, já myslím, že bylo jasné, že tato plenární schůze podporuje stanovisko, které jsme předložili. Chtěl bych, než to zapomenu, poděkovat eh, Klaudiu Kraťu, našemu odborníkovu, eh, který kvůli rodinným důvodům eh, nemohl dnes přijet. Já bych mu chtěl vyjádřit svoji solidaritu já myslím, že eh, zde ve výboru si můžete být eh, jisti, že náš výbor skutečně jedná na úrovni. V roce 2016 eh, jsme už schválili stanovisko zde ve výboru, a to z vlastní iniciativy, a navrhli jsme vytvořit mechanismus pro monitorování dodržování lidských práv a základních práv EU. A e, v roce 2017 jsme potom předložili eh, další návrh a na ten reaguje komise. Můžete si být jisti, že eh, tento výbor skutečně bojuje za základní práva. My e, naplňujeme svoji roli a to je zastupovat občanskou společnost. E, my se každý den hodně učíme. Učíme se eh, na jednotlivých misích eh, v členských státech EU, v jednotlivých městech. Dozvídáme se, že ti, kteří v prvé řadě trpí, když se porušují lidská práva a právní stát, to jsou přesně organizace občanské společnosti a sociální partneři. To jsou první oběti. Ale nebudou sami. Tento výbor mluví jasným hlasem. Tento výbor bude zohledňovat eh, jejich stížnosti a bude podporovat jejich potřeby. Ehm, my tři zpravodajové vás můžeme eh, ujistit, že tento výbor vždy bude bránit právní stát a eh, základní práva. Děkuji. Ehm, děkuji. A tím jsme skončili rozpravu. Máme pět pozměňovacích návrhů. Dva návrhy jsou přijaty, tři jsou zamítnuty, takže začneme eh, pozměňovacím návrhem číslo jedna. Eh, ten odpovídá odstavci 3.7, to je zamítnuto. A já dám slovo panu Kaminěckému, aby vysvětlil svůj pozměňovací návrh. Tiene un minuto. Dziękuję bardzo za udělení głosu. Děkuji vám za slovo. Křištof Kaminěcký se jmenuji a já jsem předložil svým jménem pozměvací návrh. Tady tedy je jenom moje jméno, ale e, podporují ten návrh i ostatní kolegové, dokonce i kolegové mimo Polska. Proč jsem tento návrh předložil? Ono je to v podstatě jasné. Ale rád bych zkrátka upozornil na to, že ve vaší analýze se lecos nezohlednilo. Například eh, u 237 a o ty první věty, protože tam hrozí velké riziko. Zmiňuje se dopad na, ten, na, ohrození, na, na ohrožení demokracie, dopad na právní státnost. Ale je potřeba se detailně podívat na to, co se to tady vlastně navrhuje. V té první části který chci škrtno, kterou chci škrtnout, jsou dvě nebezpečné věci. Tedy alespoň tak, jak to vidím já. Hovoří se tam podle mě o politických subjektech. Eh, Jenom jednu větu, prosím vás, na závěr, protože jinak překročíte dobu, která vám byla věnována. Dobře, tak já to zopakuji. Eh, v té části se říká, že mocné politické subjekty, ať už to jsou politické strany, si musí eh, ujasnit, proč, že to vlastně chtějí eh, zlikvidovat demokracii a právní stát. Já si myslím, že tento výbor by neměl mít eh, vůbec právo hovořit o nějaké kontrole nebo něco takového, ale řečník byl přerušen. No, když mi dovolíte, ještě bych řekl přece jenom poslední větu. Tyto instituce No, dobře, tak mám děkuji. Nyní prosím bude reagovat zpravodaj na minutu. Thank you. I think, excuse me, please, I think we have enough time. Děkuji, nezlepte se. Já si myslím, že máme dost času, abychom nechali pana Kameneckého doříct větu. Toto je velice důležité téma. Děkuji vám za pochopení. Frau Eh, ano, máme čas, ale máme také pravidla. Máme jednu minutu. Já souhlasím, když trochu překročí ten čas, ale nyní je to téměř dvojnásobná doba. Já jsem ochotná eh, jak si mu postoupit trošku více času, ale máme také pravidla a každý by si měl uspořádat to vystoupení podle těchto pravidel. Takže já už jsem jednou řekla, že by měl eh, učinit závěr v podobě jedné věty. Vážená paní předsedkyně, já bych tady chtěl udělat určité vyjasnění. Já, mám, já jsem měl dojem, že je to skutečně pozměňovací návrh skupiny 3, ale to není pozměňovací návrh skupiny 3, takže aby tady nedošlo k nedorozumění. Já myslím, že tady není nedorozumění, protože Kristof Kaměněcký to jak si oznámil sám. V každém případě děkuji za eh, toto vyjasnění. Děkuji, paní místo předsedkyně, děkuji, pane Kaminěcký. My jsme se setkali s panem Kaminěckým více než hodinu. Mohu vás ujistit, že eh, návrh tří zpravodajů eh, se eh, snažil o to, abychom nalezli konsenzu, pokud jde o obsah tohoto stanoviska. Ale zároveň ehm, jak jsme měli tady úsilí ehm, dosáhnout kompromisu, zároveň nemůžeme být příliš ústupní, pokud jde o analýzu situace. A přesně tato část 3.7, tento odstavec se snaží analyzovat to, jak jsme se dostali do této situace z politického hlediska. A také se zde analyzuje to, eh, jak někteří političtí aktéři, demokratičtí eh, zvolení, eh, v podstatě spochybňují demokratické hodnoty. Komise to ve svém sdělení nezmiňuje, ale my tři zpravodajové, kteří zde jsme, jsme považovali za důležité zdůraznit, že zde jde o politický obsah a na ten je třeba upozornit a že je třeba provést také autokritiku. Děkuji. Děkuji Jose Antoniovi a nyní budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. On ferme le vote. Zakončíme hlasování. Takže pro 47, proti pro 47, proti 141, zdrželo se 19, takže pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. A nyní jdeme na pozměňovací návrh číslo 2, který se týká odstavce 3.12 a který byl odsouhlasen třemi spolu zpravodaji. Hlasujeme. E, dziękuję. Tak, e, zgodziliśmy się na to, aby rzeczywiście wykreślić słowa. Ano, takže my jsme skutečně odsouhlasili návrh, aby se škrtla část z tohoto odstavce, to znamená bdí nad dodržováním práv. Souhlasíme s tím, že se mm, tento výraz vyškrtne, ale chtěla bych přece jenom zdůraznit velice důležitou roli, kterou sehrávají tzv. watchdogs, to znamená organizace, které dohlíží nad situací a signalizují nesrovnalosti. Takže pozměňovací návrh byl v této podobě odsouhlasen námi. Děkuji mnohokrát. Děkuji za toto vyjasnění. Máte slovo. A jsem proti kompromisu. Myslím, že eh, s tím kompromisem v podstatě um, vylučujeme Watchdog Organization. Eh, v rumunštině máme takový zvláštní překlad. Hovoří se tam o podporu pro respekt eh, vůči lidským právům nebo základním právům. Já si myslím, že ten původní text je v, pot, v, v pořádku, takže já jsem proti kompromisu a chtěl bych, aby se o tom hlasovalo. Takže dám slovo na minutu eh, panu eh, Kamieněckému. Děkuji mnohokrát. Eh, já budu obhajovat tento kompromis. Pokud organizace občanské společnosti dohlíží nad dodržováním práv, jak pak definovat úlohu soudu například eh, první nebo druhé instance? Dobře. Vzhledem k tomu, že všichni se k tomu vyjádřili, tak přejdeme hned na hlasování. Jedná se tedy pozměňovací návrh 2, je to odsavec 12. Hlasování je zahájeno. We are talking about the compromise. Hovoříme zde o kompromisu, nikoli o pozměňovacím návrhu, protože kompromis nebyl přijat a z tohoto důvodu musíme hlasovat o kompromisu, nikoli o původním návrhu, pozměňovacím návrhu. Jenom aby to bylo jasné. Isabel, to je to též. Není to kompromis, je to pozměňovací návrh. Ten pozměňovací návrh byl přijat. Tam nebyl kompromis. Pozměňovací návrh byl přijat. Teď někdo zamítl tuto skutečnost, že tento pozměňovací návrh byl akceptován, protože zde tento řečník je proti přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Vzhledem k tomu, že někdo řekl, že je proti tomu, aby se odsouhlasil tento pozměňovací návrh a Krištof vysvětlil to, to, tento pozměňovací návrh, tak nyní bychom měli přistoupit k hlasování. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji, já si nemyslím, že to je tak, jak jste říkala ve paní předsedkyně. Já omlouvám se, že k tomu musím vystupovat, ale nezlobte se na mě. Měli jsme kompromis ve dvou částech. A tam šlo o škrtnutí jedné věty. To je kompromis, který byl přijat. Takže teď se tady najednou eh, někdo staví proti kompromisu. My musíme hlasovat o kompromisu, ne o tom původním eh, pozměňovacím návrhu. Já si myslím, že jednací řád hovoří jasně. Paní předsedkyně, když dovolíte. Já si myslím, že se v podstatě eh, vůbec nehádáme. Problém je, že někdo na pódiu řekl slovo kompromis, Eh, ono nejde o kompromis, jde o pozměňovací návrh. Eh, tři spoluzpravodajové ten pozměňovací návrh akceptují, ale někdo z pléna nesouhlasil s tím, abychom s tím souhlasili my. Takže omylem se tomu řeklo kompromis, ale je to pozměňovací návrh. Je to tak? Ano, tady není kompromis, je tady pozměňovací návrh, takže pokud to všichni není pochopili, já jsem ochotná to znovu vysvětlit, ale pokud se podíváte, je to opravdu nazváno pozměňovací návrh, tento pozměňovací návrh byl tedy přijat, takže nyní budeme hlasovat, hlasování je zahájeno. Le vote est fermé. Hlasování ukončeno. Pro 122, eh, proti 73, zdrželo se 20 hlasů. Pozměňovací návrh je přijat. A nyní Přecházíme na pozměňovací návrh číslo 3. Ten se týká odstavce 5.2. Ten byl zamítnut. Takže dám slovo Krištofovi. Má jednu minutu. Předtím jsem měl dvě minuty. Co se týče tohoto bodu, tak eh, já tady nemám výhrady k tomu, že EHSV navrhuje podporovat eh, tento nový nástroj. Já bych chtěl pouze připojit, že každý nástroj tohoto typu, jehož smyslem je vyhodnocování právního státu a lidská práva, každý tento nástroj by měl být používán opatrně, aby nedocházelo k vyvolávání kulturních konfliktů a aby nedocházelo k zneužívání tohoto nástroje. Zdůrazňuji kulturní hodnoty Evropské unie, na které jsme velice pyšní. Takže mm, až skončí moje řečnická doba, dejte mi vědět, paní předsedkyně. Nám se podařilo dospět k určitému kompromisu. My jsme odsouhlasili tu větu, která končí po politických cílech, bod, eh, tečka, ale zpravodaj nechtěl eh, souhlasit s výrazem vyvolání kulturních konfliktů. Takže nyní Juka vysvětlí stanovisko zpravodajů. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, tři zpravodajové zamítají tento pozměvací návrh. Měli jsme velice dlouhou a upřímnou diskusi s Krištofem na toto téma. Ale v podstatě se to omezilo na dvě věci, proti kterým jsme. První věc je používat tento návrh s opatrností. My prostě chceme, aby se ten nástroj používal, když bude potřeba. A druhá věc je, a to bych chtěl říci, různé interpretace politických kultur nemůžou být v konfliktu s právním státem a základními právy. A tak my to vidíme. Z tohoto důvodu ta věta, ten pozměňovací návrh by šel proti základnímu poselství stanoviska. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Takže nyní budeme hlasovat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3. Týká se odstavce 5.2. Hlasování zahájeno. Děkujeme. Le vote est fermé. Hlasování je ukončeno. Pro 42, proti 153, zdrželi se 23 hlasů, takže pozměňovací návrh je zamítnut. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 4. Týká se odstavce 1.6. Také byl zamítnut a předám slovo Krištofovi, aby nám poskytl vysvětlení k tomuto pozměňovacímu návrhu. Ne, my bychom, my bychom neměli opětovně hlasovat. Řečníci mluví zároveň. M mohu hovořit nebo ne? Udělala jste mi slovo či nikoliv? Ano, pokud je to stejný návrh, tak bychom neměli opakovat hlasování. Ano, tento pozměňovací návrh byl již eh, zamítnut. Děkuji, Žorži. A nyní pozměňovací návrh číslo 5, 1, 11. To je pozměňovací návrh, který byl odsouhlasen spolu s pravodají. Vážená paní předsedkyně, já jsem proti, protože demokracie je liberální. Existuje mnoho politiků, kteří tvrdí, že liberální demokracie je velmi důležitá. Měli bychom být jednoznační. Demokracie je liberální. Je to velmi důležité, souvisí to s právním státem a je nutné to upřesnit ve stanovisku, proto jsem proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Kristof, Kristof minutu. Já souhlasím eh, s myšlenkou, že demokracie je liberální, ale existuje rozdíl mezi liberální demokracií a skutečností, že demokracie chce být liberální. To je jedna věc. A druhá věc, to je to, že eh, co umožňuje liberální demokracie. Eh, jedná se o velmi důležitou otázku. A tady jde o to, aby se uchovala demokracie eh, v duchu demokracie. Já se domnívám, že buď máme demokracii a obhajujeme demokracii, nebo nikoliv. Pokud bychom ji měli definovat, eh, tak to vytváří riziko diferenciace a nedorozumění. Děkuji. Jose Antonio bude hovořit minutu jako spoluspravodaj. Mnohokrát děkuji, paní místopředsedkyně. Musím říci, že my tři zpravodajové jsme měli pochybnosti, když jsme eh, přijímali toto, tento pozměňovací návrh, ale eh, nakonec, eh, chápu to, co říkal pan Pirbulesku, ale nakonec převládlo, převládlo riziko, Eh, přidávat nějaké adjektivum k demokracii, protože jsme nechtěli vstupovat do tohoto boje o jazyk. Eh, v tuto chvíli v některých zemích eh, držitelé funkcí ehm, přidávají různá adjektiva k demokracii podle toho, jak se jim to hodí. Ale demokracie je jedna a musí být jenom jedna. A její principy a hodnoty jsou takové, jaké jsou obsaženy v článku 2 eh, smlouvy o Evropské unii. Eh, všichni občané Evropy máme tyto společné hodnoty, musíme je mít ve své mysli i srdci, eh, tak jak to stojí v textu. Mnohokrát děkuji Jose Antoniovi a nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Je to pozměňovací návrh číslo 5 k odstavci 1.11. Zahajuji hlasování. Se cierra el voto. Končím hlasování. 119 pro, proti 73, zdrželo se 21. Pozměňovací návrh byl schválen. A nyní se dostáváme k hlasování o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Cerramos eh, el voto. Končím hlasování. 190 pro, 11 proti, 12 se zdrželo. Stanovisko je přijato. Gratulujeme zpravodajům. Vamos a seguir con el ulti- a nyní můžeme pokračovat s posledním stanoviskem dneška. Je to TEN 692. Spravodajem je Raymond Hanks, spoluspravodajem je Stanislav Palon. A prosím, přijďte se na pódium. Takže zahájíme prezentaci stanoviska, vystoupí eh, pan zpravodaj a spoluzpravodajové. Budete být každý tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Náš eh, výbor se velmi angažoval ve prospěch eh, pilíře sociálních práv. A nyní máme tento pilíř a EHSV by mělo i dále Eh, pokračovat v této angažovanosti, tak aby těch 20 principů bylo uplatňováno patřičným způsobem ve všech členských státech a tak tomu zatím není. A v tomto duchu toto stanovisko z vlastní iniciativy hovoří také o 21. principu, kde se hovoří o právu přístupu ke kvalitním službám. A tyto zásadní Podstatné služby to je nový pojem, který zatím neexistuje ve smlouvě. Pokud se podíváme na ten nevyčerpávající seznam příkladů, které jsou ocitovány v 21. principu, tak zjistíme, že jsou to v podstatě služby hospodářského zájmu, to znamená kanalizace, vodohospodářství a také bankovní služby, mimo jiné. Takže 20. Eh, princip potvrzuje to, co již existuje protože tyto služby jsou už pokryty chartou základních práv. Je to článek 14 smlouvy o fungování Evropské unie, je to protokol 26 a jsou to tedy služby v obecném zájmu. Tento protokol ohledně těchto služeb jde ještě dále než 21. princip, protože vyzývá členské státy, aby bděli nad vysokou kvalitní hodnotou a také dostupností. Dále eh, stejné, hovoří se o stejném zacházení, o právech uživatelů a o univerzálním charakteru. Nicméně v některých členských státech tyto služby neodpovídají nebo částečně neodpovídají těmto kritériím protokolu. Takže Musíme souhlasit s tím, že protokol eh, musí zajišťovat, aby tyto služby byly k dispozici každému Evropanovi. Nestačí pouze deklarace, je nutné také vyjasnit koncepci těchto zásadních eh, služeb, které nejsou uvedeny ve smlouvách. A musí se přijmout konkrétní opatření, tak aby se bojovalo proti nedostatkům a zajistilo se správné fungování těchto služeb ve prospěch uživatelů. Já bych chtěl uvést drobný příklad toho, jak eh, vlastně definuje protokol 26. Pokud se podíváme na elektronické telekomunikace, tak máme k dispozici směrnici, která uvádí, že jednou za tři roky komise by měla revidovat elektronické komunikace Víte, že v oblasti telefonní mobility existují regiony, které nejsou připojeny vůbec. A ty regiony, které jsou připojeny, tak velice často zde je nízká kvalita tohoto připojení. To jsou příklady, které citujeme také v tomto stanovisku. Učinili jsme také konkrétní opatření, jak eh, vlastně odstranit tyto nedostatky, ale nyní předám slovo svému spoluspravodaji, aby toto dovysvětlil. Děkuji. Vážená paní předsedkyně. Já v podstatě mohu říci, že Raymond řekl všechno to nejdůležitější. Mám jenom připomínku. Princip 20 Evropského pilíře sociálních práv skutečně zavádí koncept základních služeb, ale zároveň stanovuje, že by zde měl, měla být podpora pro přístup k takovýmto eh, službám pro ty, kteří to potřebují. A já myslím, že to je velice důležitá věta. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že členské státy nadále budou odpovědné za poskytování základních služeb nebo služeb obecného hospodářského zájmu ale skutečnost, že zde nyní máme takovéto pravidlo v Evropském pilíři sociálních práv, také znamená, že tato věc v budoucnosti bude hrát důležitou roli na evropské úrovni. A dále možná ještě jedna připomínka. Přístup k těmto službám je skutečně eh, zásadní součást sociální spravedlnosti v Evropské unii. A to je důležitá věc také pro budoucnost Evropské unie. Jde zde o zákaz jakékoliv diskriminace či eh, vyloučení. Jde zde o princip univerzálního přístupu ke službám Měly by to být služby, které budou eh, dostupné eh, jak finančně, tak prakticky. Eh, myslím si, že tímto stanoviskem vysíláme dobrý signál ostatním institucím i občanům Evropy. Děkuji za vynikající práci kolegovi. Nikdo nežádá o slovo. Vše bylo velmi jasné a myslím si, že podpora bude dosti široká. Takže zahájíme hlasování v rámci tohoto stanoviska. Ten 692 hlasujeme nyní. Le vote est fermé. Hlasování ukončeno. Pro 125, proti 3, 6 hlasů se zdrželo. Stanovisko je přijato, blahopřejeme. Tím jsme dokončili naše jednání pro dnešek. Zítra zahájíme naši práci v půl desáté. Budeme mít diskuzi s místopředsedou Evropské komise, který je zodpovědný za energetiku. Přeji vám příjemný večer a zítra se uvidíme v půl desáté. Děkuji tlumočníkům.